za jednu minutu, takže prosím zaujměte místa. Otvírám pošedzeně. Tímto zahajuji naše zasedání a připomínám vám, že v souladu s jednacím řádem předsedá ten bývalý předseda nebo parlamentní předseda, který eh, končí a nemůžeme diskutovat o ničím, co by nemělo um, souvislost s volbou ani s ověřováním mandátu. Takže dnes nebudu akceptovat žádné připomínky ani e, náměty, kromě samotné volby předsedy Evropského parlamentu, protože takto je to v souladu s naším jednacím řádem. Rovněž v souladu s naším jednacím řádem musíme dnes dopoledne tuto volbu provést. Musíme zvolit předsedu parlamentu článek 13 jednacího řádu hovoří o tom, že um, kandidat, kandidáty mohou um, zde e, nejméně 40 poslanců může e, přihlásit kandidáta nebo e, parlamentní frakce a to s jejich souhlasem. Já jsem v souladu s, těmito, s tímto řádem obdržel tři kandidatury, včera už jsem je uvedl a dnes ještě jednou přečtu pan Nierdeva, Prosím, představte se nám, pane Deva. Pan Martin Schulz, prosím. Ne. A paní Diana Wallis. Ještě bych k tomu rád poznamenal, že kandidáti mi, mi předali informaci, že se svou kandidaturou souhlasí. A nyní přecházíme e, k samotnému hlasování. Žádám vás, neodcházejte z se svých míst předčasně, protože instrukce o tom, jak máte hlasovat, e, půjdou polsky. Takže jakmile opustíte své místo a nebudete mít sluchátka, tak my neporozumíte. A nyní přecházíme k hlasování. Připomínám, že v souladu s článkem 14 odstavec 1 eh, zvolen bude ten kandidát, který obdrží eh, většinu absolutní absolutní většinu um, platných hlasů. E, prázdné hlasovací lístky nebo neplatné e, hlasovací lístky nejsou e, považovány za hlasy. Takže nejdříve si zvolíme osm našich kolegů, osm poslanců, kteří budou mít za úkol um, spočítat hlasy budeme táhnout los s všech jmen, kteří se nacházejí zde v této volební urně. Tady máte jména poslanců a já nyní vytáhnu osm z nich. I have a name, Porcelino. Borsellino, to je první jméno. Souhlasíte, paní Borsellino, s tím? Shogur. Prosím, povstaňte. Kolego, souhlasíte? Výborně. Jako další. Kolega, kolegyně Štyler. Paní Styler. Souhlasíte? Ne, já si dovolím odmítnout eh, z zcela viditelného důvodu. Omlouvám se, ale blahopřeji vám. Dobrá, takže vytáhneme náhradníci nebo náhradníka za vás. Pana Jotov, do you agree? Souhlasíte? Výborně. Thank you. Děkuji. Next name. Jako další. Rühle. Rühle. Where is Green Group. Not here. Well, so we... Není mezi námi. Takže si zvolíme někoho jiného za paní Rühle. Potts. Do you agree? Thanks. Souhlasíte? Výborně. Next is uh, Boris. Další. Do you agree? Souhlasíte? No. Ne. Pane předsedo, já, se, já bohužel nemohu souhlasit, protože já eh, jsem Mám tady zvláštní zasedání s kazařskou delegací, tam došlo k výjimečným událostem, 16 eh, obětí eh, na životech, takže mám toto důležité jednání. Dobrá, zvolíme za vás náhradníka. Do you agree? Souhlasíte? Výborně. Next is, uh... Jako další Do you agree? Yes. Kalinovský, souhlasíte? Výborně. Další, Kalfin. Souhlasíte? Děkuji vám. A jako poslední, Perelo Rodriguez. Souhlasíte? Výborně. Tedy, vážení kolegové, já vám nyní vysvětlím, co se bude dít dál. Prosím, aby všechny kolegyně, kolegové, poslanci, které jsme zvolili jako své skrutátory, aby nyní zde přišli ke mně a stanuli za mnou. Tedy těch osm kolegů, Prosím, dostavte se zde sem za předsednický stůl a právě v tom pořadí, v jakém jste byli zvoleni, budete přiděleni k následujícím urnám volebním. Pan Borsellino, to bude A a B, Sogur C až E, Panajatov F až H, Poc I až K, pak Bago LM, Kalinovský NR, Kalfin písmeno S a Perelo Rodriguez T až Z. Prosím, kolegyně, kolegy, těchto osm skrutátorů přijďte a e, pojďte, e, dostavte se za předsednický stůl. ke mně na pár minut. Just now. Just now, please. Už nyní, prosím. If you could come. Buďte tak laskaví, prosím, a dostavte se sem za předsednický stůl, postavte se za mnou. It, it, it is order. colleagues are missing. Two colleagues. Ještě dva kolegové, případně kolegyně nám zde scházejí. Prosím, přijďte sem na pódium. Šest z vás už zde máme. Dva kolegové nám ještě tady chybí. Proszę Państwa, co? Proszę Państwa, czytam teraz precyzję. Dobrá, já vám nyní velice přesně přečtu um, hlasovací instrukce. E, každý z vás obdržel do své mailové schránky tyto instrukce. Mohli jste se s nimi seznámit, ale Mám pochopení proto, že snad ne všichni z vás na to měli čas, takže já bych si dovolil vám hlasování vysvětlit zcela přesně etapu po etapě. Nejprve vám rozdáme hlasovací karty a obálky. Tyto hlasovací karty a obálky už můžeme začít tedy rozdávat. Můžeme tedy přistoupit k přidělování a rozdělování každému členovi, tak aby každý z vás měl obálku a hlasovací lístek. A nyní přecházíme k samotnému hlasování, tedy k jeho popisu. Ještě jednou bych si dovolil připomenout, že aby mohl být někdo zvolen, tak musí obdržet absolutní většinu platných hlasů. Poté, co každý z vás obdrží hlasovací lístek, tak prosím označte to políčko, jež se nachází vedle jména kandidáta, na něhož hlasujete. Musíme tedy označit to políčko vedle toho kandidáta, jemuž dáváme přednost. Ale smí to být pouze jeden jediný. Pokud označíte dva nebo tři kandidáty, tak to není platný hlas. Pokud si tam něco chcete ještě dopisovat, připisovat rovněž, zneplatníte hlas. Pokud se ale spletete a chtěli byste opravit hlasovací lístek, tak se prosím obraťte na naše viziery, kteří rozdávají hlasovací lístky a vyměňte si ten, na němž jste tedy udělali chybu, za čistý tímto způsobem. Já nebudu nyní jmenovat eh, ti, kteří jsou oprávnění hlasovat, ale zůstaňte na svých místech. Já pouze určitém momentu tedy zahájím hlasování a potom, potom toto hlasování ukončím. Ale co je důležité, jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, musí být v zápise. A proto prosím, než tedy e, svůj hlasovací lístek hodíte do urny, tak se při té urně zároveň podepište na hlasovacím seznamu. Zároveň, prosím, mějte u sebe nějaký průkaz totožnosti, abyste se jim mohli prokázat. Tedy hlasovací lístek, po té, co jsme jej označili, složíme čtyřmo. A do, vkládáme ji do obálky. Skrutátoři, kteří určitým způsobem dohlížejí na určitou hlasovací urnu, hlasují jako poslední. To snad je vše, ale pokud zde eh, pan kolega Šliter má nějaký dotaz týkající se celého postupu, jak hlasovat. Ano, pane předsedo, v souladu s jednacím řádem musí eh, kandidát musí podat aktuální údaje o svých hospodářských zájmech. Podali to všichni kandidáti, protože já nevím zda tedy něco takového proběhlo. Ano, tyto záležitosti, tyto formality byly ověřeny, vše proběhlo řádně a e, pamatujte, že v souladu s novým kodexem chování máme tři měsíce na to, aby to bylo vyřešeno. Nyní zahajuji hlasování a prosím, odeberte se ke své hlasovací urně, prosím. Very good.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

Milí přátelé, rád bych si ověřil, zda už jste všichni hlasovali. Zda už tedy vaše hlasy jsou v urnách. Paní Borsellino, urna A až B. Ukončila jste hlasování u vás? A až B. Ukončili jste práci nebo ještě ne? No blížíte se k nám. Výborně. C až E. Pan kolega Šogo. Proběhlo hlasování u vás už? Ano? Výborně. F až G, to je pan kolega Panajotov. Skončili jste práci u vás? Proběhl už u vás hlasování? Ještě ne. Dobrá, počkáme. Počkáme. papel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 Pan Paul, to je náš kolega u urny L až M. Tam už hlasování proběhlo, vše je u konce, děkuji, výborně. Pan Bago, to je hlasovací urna N až R. Jste už připraveni s ní přijít zde, sem, dopředu? Pane Kalinovsky, písmeno S. Jste u konce? Výborně. Helga Karfin, písmeno S. Ještě šest kolegů nehlasovalo z ní odpověď. A písmena T až Z, pane kolego Rodriguezi, Máte vše už vyřešeno? Ano, výborně. Obracím se tedy na všechny kolegy. Zdá ještě někdo z vás má v úmyslu hlasovat. Nikoliv, tedy všichni jsme odhlasovali, tedy uzavírám hlasování a prosím skrutátory, jež byli jmenováni, aby přešli do sálu R01101 a přistoupili k seč ke sčítání hlasu. Nyní pozastavujeme zasedání a my jej obnovíme tím, že zazní signál a rovněž i obrazovky vám oznámí, že se zasedání znovu zahajuje. Tedy zazní za 30 až 40 minut zvukový signál a ten vám sdělí, že se máte znovu dostavit do plenárního sálu. Zasedání je pozastaveno. Děkuji.